úpravy, zejména co se týče toho hlasování 11.30, takže máme hodinu a půl na naši schůzi jste byli informováni, že bod 9, 13 a 14 jsou přeloženy na příští zasedání našeho výboru, které se bude konat 26. a 27. září. Ze stejného důvodu také snížíme pouze na několik minut diskusi k bodu číslo 4 rozpočet 2018 a bod 8 víceletý finanční rámec. Pan Gajer požádal, abychom eh, přehodili jeho bod před eh, bod 6 a 7 týkající se nás nástroje flexibility, takže začneme touto zprávou hned po hlasování. A nemáte-li žádné připomínky, domnívám se, že přijímáte a schvalujeme takto změněný pořad jednání. Eh, v souladu s přáním koordinátorů eh, budeme projednávat bod týkající se pokroku vyjednávání mezi Evropskou unii a britskou vládou týkající se Brexitu a že naším eh, vyjednavačem je pan Verhoever, který 10. října přijde na naši schůzi. Hodina vám bude ještě upřesněna. A také jsme vyjadřili přání, aby se dostavili zástupci komise. Domluvili jsme politickou dohodu s radou v úterý týkající se rozšíření Evropského fondu pro strategické investice a nyní uděláme vše, co je v našich silách, abychom ukončili text, než o něm budeme moci hlasovat co možná nejrychleji na plenárním zasedání, tak, aby mohlo vstoupit v platnost na začátku roku 2018. Blahopřeji našemu zpravodaji panu Fernandezovi. Koordinátoři, ano, můžeme zatleskat. Dnes ráno eh, se jmenoval Jens, byl nominován Jens Geier pro vypracování jeho zprávy o mobilizaci nástroje flexibility týkající se Fondu pro trvalý rozvoj a koordinátory, eh, pově, koordináři pověřili vašeho předsedu, aby zpracoval zprávu o eh, finančním vyrovnání Evropské unie e Evropské hospodářské společenství uhlí a oceli a e, budu zpravodajem pro nástroj, finanční nástroj a pro zahraniční akce e, revize právě probíhá a víceletý finanční rámec. Tím se zaobíráme také, jak bude vypadat nad rámec roku 2020. Tolik tedy informace, které jsem vám chtěl dát na vědomí. Eh, dostali jste eh, zápis ze schůzí 19. 12. 20. června. Nemáte-li připomínky, eh, počítám s tím, že tedy jste tento zápis schválili. A teď se vrátíme k sekci hlasování. A Rád bych vás požádal, abyste si připravili elektronické hlasovací karty. Já nemám hlasovací kartičku, já taky ne. Kdo nemá sebou hlasovací kartu? Dobře, první hlasování se týká rozhodnutí 18, oddíl 18, je to zpráva Jence Gajera, rozhodnutí 18 a hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Ne? Ještě nám chybí jeden hlas. Ukončuji hlasování. Přijato 23 pro, 2 proti. A kdo chtěl hlasovat pro a nemohl? 1, 2, 3, 4, 5. To znamená, to je 28 hlasů pro. A nyní přejdeme ke zprávě pana Taranda, týkají se ostatních oddílů rozpočtu 2017, týkající se převod prostředků. E, nemusíme hlasovat elektronicky ani hlasování. Jedná se o postoj, takže předpokládáme, že je schválen. To je tím lépe. A teď, co se týče nemovitostí. A to je eh, zpráva paní Holmajer, která tu není, jsem tady pravý paní poslankyně, myslím. Dobře, takže máš slovo. Milý pane předsedo, dnes to půjde velice rychle. Já jsem chtěla vznést malý protest jako první Eh, co se týče Libanonu, stínoví zpravodajové a já eh, jsme se sesedli a hovořili jsme jak o Libanonu, tak o Nepálu a hovořili jsme také o těch dvou budovách komise. U Libanonu nebyla vůbec žádná pochybnost, to bylo pro všechny jasné, že je to nezbytné a nutné a veškeré údaje si můžete přečíst na webové stránce e-komity. Tam se jednalo prostě o to, aby naši pracovníci mohli pracovat v rozumném prostředí, v rozumné budově, eh, která bude v souladu s úkoly, které musí plnit. A e, v Libanonu samozřejmě vzrostly úlohy na základě migranční situace, kterou je země postižena. My musíme poskytnout odpovídající pomoc. Za druhé jsme projednávali otázku budovy v Nepálu. Tady kolegyně a kolegové znesli více otázek. E, my jsme s SVČ vedli ještě jednou rozhovor a SVČ eh, nám vysvětlilo, že přes 400 milionů eur eh, bude vydáno v Nepálu a že eh, k tomu musí docházet s odpovídajícím vybavení personálem a to je velice obtížné najít tam vůbec nějakou budovu, protože za prvé tam žádné nejsou jaksi k získání a po posledním zemětřesení, které se pohybovalo ve skále 9,8, E, musí ty budovy být odpovídajícím způsobem přizpůsobeno statistickým úpravám a musí tedy, e, a zaměstnanci zatím sedí v budově, která není schopna odolat zemětřesení. A e, proto, jsme rozhod, proto je tedy to vybavení té budovy drahé, ale my jsme se navzájem ujistili, že náklady jsou adekvátní. A ten druhý nabizitel, eh, který nabízel něco, ten ve své nabídce byl jenom o 1%, předtím co navrhlo ERD. Kdybychom tedy nabídli méně, nedostali bychom tu bytovou věcná situace je jasná a prosím vás, aby jste odsouhlasili obě ty budovy a protože nemáme čas, nebudu vám tady eh, oznamovat všechna čísla, můžete se podívat na mou zprávu a tam máte ještě jednou všechny, všechna čísla, která si můžete ověřit, ale stínoví zpravodajové i já jsme se domluvili, že bychom měli schválit obě budovy. A teď můj protest. Máme dvě budovy komise mezi předtím už jsem dostala 20 mailů, Tady se jedná o to, abychom platili méně, že platíme méně nájmu pro ty též budovy. A a proto si vyměňujeme prostě zprávy. Nechápu, proč se nám nemůže podařit dostat to na pořád jednání, kdybychom na to potřebovali pouze 30 vteřin, abychom sladili placení toho nájemného. Děkuji ti, Moniko. A pan Depre má slovo. Stručně, pane předsedo. Já na předchozí schůzi jsem hovořil o problému eh, nákladu na eh, takovéto investice. Děkuji paní Holmajer za to, že zorganizovala eh, schůzi s vnější službou a technicky je zapotřebí vidět dostatečný důkaz k tomu, že s, na základě technického plánu a na základě plánu budov, že budeme vědět, že ty investice jsou oprávněné. Na základě eh, geostrategické politiky můžeme říci, že eh, toto vyhovuje. Nebylo to úplně přesvědčivé, ale nemáme tu každopádně silný důvod, proč bychom se postavili proti takovéto investici. Děkuji. Předseda hovoříme o mikrofonu. Pytanie do zastanowienia się. Já mám e, také jednu otázku. Na co potřebujeme e, mít zastoupení v Nepálu? Já se tím nejsem osobně jist. Myslím, že by bylo mnohem lepší, kdybychom tam vůbec žádné zastoupení neměli a rozpočet by byl ušetřen této částky. Ce débat a eu... Tato diskuze už se odehrála, informace o tom eh, byly eh, dostupné, takže budeme hlasovat, kdo je pro. Zvedněte prosím ruce. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A není o Libanonu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Tím jsme skončili tedy s hlasováním a předám slovo Jenci Gérovi ohledně návrhu opravného rozpočtu číslo 5. Prosím. No, danke auch. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také kolegyním a kolegům za to, že se zaobírali mými dvěma body a že jsou ochotni, že souhlasili s tím, abychom projednávali tuto zprávu dříve, než byla na pořadu jednání, protože mám další povinnosti. Co se týká rozpočtu číslo 5, Tady se jednalo o technickou odbornou práci k, té, k tomu politickému záměru, že potřebujeme fond pro trvalý udržitelný rozvoj, eh, který se také jmenuje Africký fond. Proto eh, tady máme, eh, nebo připravujeme částku určitou, která umožní, aby mohly být vypláceny prostředky africkým zemím s cílem zlepšovat tam ekonomické podmínky, aby se bojovalo proti příčinám uprchlíku. Eh, ta částka je relativně přehledná, na 1,5 miliardy. Já jsem rád, že členské státy tentokrát Um, jsem rád, že 400 milionů z Evropského rozpočtového fondu, 50 eh, zůstává v, mm, v evropském rozpočtu. 75 milionů v tranších po 25 budou dávány postupně k dispozici. V letech 2017 275 milionů, eh, pak eh, to půjde, bude financováno, ten doplňkový rozpočet z nástroje flexibility, tak aby tam nebylo nějaké další eh, nutné nějaké další změny v rozpočtu, to je GDA 5. Mm, když se podíváme na eh, bod 7, to s tím tedy úzce souvisí, to je mobilizace nástroje flexibility právě proto, aby byla na k dispozici tato částka. To je mm, samozřejmě rozhodnutí současně. DAP ehm, 5, tam se děje ještě něco v rámci politické dohody že rozpočtem ve vyjednávání z listopadu na rozpočet 2017 jsme eh, stanovili revizi střednědobého finančního plánu. Posledními DAP jsme mobilizovali 500 milionů na iniciativu mládeže. Teď mobilizujeme dál ještě následně zvýšení rezervy na naléhavou pomoc eh, z 280 na 300 milionů, tak to je, eh, souvisí s rokem 2011. Hmm, dnes je to aktuální jako mobilizace 22,8 eh, milionů platby na um, integraci a azyl byly škrtnuty o um, 200 milionů. My jsme o tom mluvili obsahově na poslední rozpočtové schůzi. Implementace peněz na projekty z Fondu pro azyl a migraci probíhá pomaleji v členských zemí, než se očekávalo. Některé um, státy hlásily um, orgány komisy, které jsou pověřeny tímto implementací. A ty prostředky proto nemohly odtéct úplně v roce 2017, proto to převádíme. Právě jsme mluvili na tom na, o tom na koordinátorech, že e, tomu mm, je možné e, Mm, že to souvisí tedy s vnitrostátními rozpočtovými liniemi. Pokud to je tak, pokud tyto tak naléhavě potřebné peníze eh, z tohoto fondu skutečně odtečou, pak možná ta na, na, eh, situace nebyla tak naléhavá, jak se rada eh, domnívala, je možné ty prostředky použít na jiné věci. Děkuji. Merci. Děkuji vám, pane generální zpravodaj. Máte k tomu nějaké poznámky? Žádné dotazy nemáte? Dobře, ještě neznáme stanovisko rady k opravnému rozpočtu číslo 5. 28. září máme ve 12 hodin lhůtu pro pozměňovací návrhy. Hlasovat na výboru se bude 9. 10. října a na plenárním zasedání by se mělo odehrát 23. a 26. října. Zpráva číslo 7. Jenské mobilizace nástroje flexibility. A to je odloženo? Pane předsedo, já jsem právě o tom mluvil. Tak pardon. To se vám omlouvám. Takže tam platí stejné lhůty. Paní Vajdere si přeje promluvit teď hned, protože má problémy s časem, ano? To je zpráva číslo pět. Pokud mohu, říká paní Vajdere. Zda souhlasí generální zpravodaj s tím? Dobře, děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Vážení kolegové, Fond Solidarity Evropské unie má reagovat na přírodní katastrofy a má projevovat naši schopnost pomáhat takovýmto eh, lidem stiženým katastrofem. Má 500 milionů eur jako každoroční eh, strop nad eh, konkrétní okruhy finančního rámce. Cílem mé zprávy je abychom mohli předem eh, připravit eh, zálohy plaveb na rozpočtu 2018. Vyplácení takovýchto záloh by mělo umožnit včasné a efektivní řešení takovýchto následků katastrof. V roce 2018 ta celková částka záloh má být 50 milionů eur v závazcích a, v, a platbách. Částka těchto záloh by neměla přesahovat 10 toho finančního příspěvku, který budeme vydávat na zálohy. Já bych eh, chtěla říct, že Fond Solidarity není jen dalším finančním nástrojem, to je platforma Solidarity a je nástrojem pro silné politické sdělení. A navíc takto poskytujeme velice potřebnou pomoc občanům Evropy. Ukázalo se to i včera, kdy jsme schválili největší mobilizaci tohoto fondu 1,2 miliardy ve finanční asistenci mm, pro Itálii. A v důsledku toho v roce 2018 začneme eh, rok bez toho, že bychom měli přebytek z předchozího roku. A proto eh, eh, pro nadcházející eh, budoucnost eh, budeme potřebovat eh, další zálohy, pokud bude zapotřebí něco vyplácet. A to musím brát v úvahu pro rozpočet na rok 2018 na těch zálohách. Děkuji vám. Děkuji vám, paní zpravodajko. Máte k tomu nějaké poznámky? Nikoho nevidím, že by se hlásil lhůty. Platí stejné jako pro eh, rozsouhrný rozpočet. Eh, u upozňovacích návrhů i hlasování na výboru, i eh, na plenárním zasedání. Pane generální zpravodaji, chcete nám něco říci o přípravě rozpočtu na rok 2018? Jak se díváte na mm, řadu pozměňovacích návrhů, které byly předloženy k návrhu rozpočtu? Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Tak v tuto chvíli to vypadá tak, že minulý týden všechny pozměňovací návrhy eh, byly předloženy. Před dvěma týdny eh, to bylo ve výborech eh, předkládáno a minulý týden byly překlady ze stran politických skupin. A já bych chtěl poděkovat ze srdce sekretariátu rozpočtového výboru za to, jak zpracoval tyto přicházející pozměňovací návrhy. A nyní tento týden jsem v trvalém kontaktu se stínovými zpravodaji, pane předsedo, abychom dali dohromady kompromisní balíček, který se bude hlasovat po zeleném týdnu v Bruselu na, u nás na výboru a na plenárním zasedání na konci října. Cílem tohoto kompromisu je <coughs> abychom měli jasné stanovisko pro následující vyjednávání s radou. Naše požadavky by měly být realistické, smysluplné a měly by odpovídat eh, tomu, kde na jakých rozpočtových položkách potřebujeme dodatečné prostředky. Chtěl bych dosáhnout eh, velké většiny eh, hlasů při hlasování. V tomto smyslu také jednám se stínovými zpravodaji. Potřebujeme totiž silnou většinu pro vyjednávání s radou, jak víte. Rada e, chtěla e, škrty, které pro nás jsou nezodpovědné a e, ohledně výzkumu, inovací, infrastruktury, tam bychom měli silné problémy a proto nechceme tyto škrty přijmout při vyjednávání. Tak nyní tedy vypracováváme ty kompromisy a jak to víceméně bude vypadat f 1A, tam je 56 milionů eur marže. Tento prostor chceme využít k tomu, abychom posílili přesně ty položky, kde víme, že máme velkou potřebu, velkou poptávku. Malé a střední podniky, eh, výzkum, rozvoj eh, Kosme Erasmus, Marie Curie, eh, Evropská výzkumná rada, Progres a tak dále uvidíte, eh, že se budu snažit posílit ten text všude, kde se jedná o patřičné rozpočtové položky u těch jednotlivých okruhů. Tam bych eh, v okruhu 1b chceme posílit eh, zaměstnanost mládeže v současné době Eh, se snažíme zjistit, jak přesně ta částka má vypadat, protože tu jsou různé návrhy. Okruh 2, to je zemědělství, tam máme mal, malý prostor eh, k nějakým mm, změnám menší než v jiných okruzích a tam se zaměřujeme konkrétně na reakci na krizi, na, na eh, neočekávané události tam máme 330 milionů eur eh, eh, marže na případné krize a zhruba 100 milionů eur chceme využít na projekty, o kterých hovoří experti ve výboru Agri a že je to zapotřebí. A tímto způsobem budeme podporovat tedy zaměstnanost, snižovat nezaměstnanost v venkovských oblastech okruh 3 tam máme také velice omezený prostor k pohybu, není tam žádná marže. A chceme se snažit o zlepšení bezpečnosti občanů. Proto chceme posilovat agentury Evropské unie, které mají v oblasti spravedlnosti a vnitra určité e, kompetence, takže to SEPOL a tak dál. E, máme 230 milionů marži my se budeme snažit opravdu tam dělat co možná nejvíce, nicméně si musíme uvědomovat, že pokud dojde k rozhodnutí, že že pokud je pokračovat ta také pro Turecko, bude muset znovu zvážit eh, tuto položku. Prostě pracujeme v rámci, který máme eh, v okruhu čtyři. Chceme posílit naše eh, sousedství, zejména jižní sousedství. To jsou tedy výzvy, Eh, na jihu, nebudeme zapomínat eh, eh, ale ani na východní sousedství, protože máme Ruskou federaci a chceme um, um, se spolupracovat s Ukrajinou, Gruzí, Moldavskem a tak dále. A také bedlivě sledujeme, co říkají kolegové v AFETu, co uh, oni předložili za pozměňovací návrhy ohledně škrtů, které se týkají eh, IPA pro Turecko vzhledem k současné situaci s Tureckem a mm, porušování základních práv. A já bych chtěli navrhl určité škrty v této položce, abychom takto podpořili tyto politické reformy, abychom nějaké částky tedy vložili do rezervy eh, za uh, podmínek, aby ta kondicionalita ta byla opravdu konkrétní eh, a byly by ty peníze eh, uvolněny pouze za konkrétních podmínek. Takže to jsou ty hlavní směry, pane předsedo, eh, na kterých my pracujeme se stínovými zpravodaji a pak samozřejmě přípravné akce, pilotní projekty, tam připravujeme balíček na základě pilotních projektů, u kterých jsme dostali dobré hodnocení z komise. Takže já věřím, že nakonec se nám podaří dosáhnout to rozumného stanoviska, které budeme muset využít pro vyjednávání s radou na základě potřeby vyjadřených parlamentem eh, v průběhu tohoto roku a eh, je zapotřebí, abychom všichni jak kolegové, všechny politické skupiny, abychom podpořili takto rozpočet, abychom hlasovali eh, společně Samozřejmě se snažíme zvážit vaše pozměňovací návrhy. Všem děkuji za eh, spolupráci a budeme na tom pracovat v tom zeleném týdnu. Děkuji za um, tuto značnou práci a za snahu sladit mm, veškerá očekávání těch, kteří um, budou hlasovat o um, rozpočtu Evropské unie na roku 2018. Nicméně je třeba vyslechnout zpravodaje eh, k dalšímu dílům. Richard? Děkuji, pane předsedo. Mohu začít tím, že kolegům připomenu, že v dubnu letošního roku parlament schválil vlastní rozpočet parlamentu a chci vám připomenout, že jsme, to, že jsme schválili mm, navýšení o 2,3 Vzhledem k inflaci mm, si myslím, že to bylo rozumné a zodpovědné. Já bych doporučoval v tomto výboru a parlamentu, že tento nárůst 2,3 by měl být považován za benchmark pro ostatní instituce. Chci vás informovat, že většina ostatních institucí toto akceptuje a přišli s podobnými návrhy. Jsou tady tři výjimky však. První je Evropský ochránce dat, inspektor ochrany údajů, který měl vytvořit novou radu a proto eh, mm, v tomto roce bude požadovat 27,79 to zní jako hodně, ale je to začínající organizace, takže já to akceptuji jako rozumné. E, Evropský účetní dvůr um, čelí velkému nárůstu práce, tak tam také akceptuji legitimní uh, očekávání na jejich straně. Evropský soudní dvůr um, také chce navýšit financování částečně kvůli narůstající um, mu množství práce a také vzhledem k bezpečnostním otázkám. Proto chtějí nárůst 2,96 ve srovnání s předcházejícím rokem. Vzhledem k těmto nákladům soudím, že rada v těch návrzích seškrtala některé úrovně financí příliš. Proto bych doporučoval, abychom vrátili některé ty škrty, bychom pokud však má zůstat eh, celková velikost rozpočtu pod kontrolou v rámci 2,3 plus minus, tak musíme najít další úspory. A já bych toto řešil eh, lepší efektivitou a my jsme eh, korespondovali s účetním dvořem, který mm, nám, kteří nám poslali dopis a navrhli Eh, s další škrty o 750 tisíc euro a vyslovně řekli, že by mm, byli schopni ehm, fungovat v rámci rozpočtu s tímto škrtem. <clears throat> Další úspory mohou být ehm, v rámci redistribuce financování. Proto jsem eh, pečlivě zvažoval všechny ehm, Mm, oddíly, především Evropský hospodářský a sociální výbor, který má eh, rozpočet 133 milionů a výbor regionů 93 milionů euro. A pro tyto dvě organizace na tento rok 2018 pova- eh, mm, navrhuji zmrazení. Také služba pro vnější činnost čelí nárůstu výdajů částečně kvůli, mm, počtu, kvůli personálu a částečně k, vzhledem k programu strategické komunikace, který byl doporučen a schválen výbory tohoto parlamentu. Větší část těchto nákladů je absorbována z stávajícího rozpočtu ES, ale bude třeba drobné navýštění asi milion euro, mm, především vzhledem k požadavkům na Stratcom. A to akceptuji. Po jednání se stínovými zpravodaji tento týden jsem mm, vyslechl jejich problémy, to, co eh, řekli ohledně soudního dvora, s tím, že je, eh, jsou potřeba další finance vzhledem k dům a tlumočení a souhlasil jsem se stínovými zpravodaji, aby nahradili dalších 1,9 milionů euro do rozpočtu soudního dvora. Eh, vnější eh, činnost, služba pro vnější činnost, tam evropský ombudsman mm, potvrdil další požadavky na školení a personál, takže tam je navíc 100 000 euro. Vzhledem k těmto ústupkům eh, se stínovými zpravodaj mě zklamalo, že jsme se neschodli ve dvou věcech. Jednak, jak už jsem uvedl, Evropský účetní dvůr nám napsal dopis, navrhl škrt 750 tisíc euro, řekli nám, že s tím souhlasí, proto nechápu, proč dvě velké frakce trvají na tom, na, na, na, na vrácení toho původního, eh, té původní úrovně financování, když oni řekli, že jim to stačí. Eh, výbor regionů a ECOSOC také tedy nejsou, ehm, tam ne, ne, nebyl, nebyl souhlas také. Chci vám připomenout, že pokud chceme zůstat v té hranici 2,3%, což mm, bylo potvrzeno tak budeme muset učinit nějaká obtížná rozhodnutí a já chci vyzvat kolegy, aby byli ochotní ke kompromisům v těch oblastech, které jsem indikoval. Děkuji. Děkuji, Ashworth, za tuto prezentaci, která jistě vyžadovala značné úsilí Teď dám um, slovo stínovému zpravodaji, pan Žoty. Děkuji vám, pane předsedo. Také se připojím k blahopřání, které jste uvedl na počátku pro eh, celkového zpravodaje pro souhrný eh, rozpočet, který se snaží vše udržet eh, pohromadě, aby to drželo. A Eh, už bych mohl také reagovat na ten finální apel. My podporujeme tu potřebu, že potřebujeme mít co možná nejjednotnější parlament v rozhodování o našem společném stanovisku eh, ohledně rozpočtu. Ale jak pan zpravodaj ví, protože jeho dveře jsou vždy otevřené, jak také sám potvrzuje, mm, a daří se nám s ním opravdu i neformálně velice dobře diskutovat. Jsou tu určité prvky, na které se ještě musíme podívat. A e, na výboru, až budeme hlasovat o těchto věcech, protože tam nemáme rozdělené názory v mnoha věcech, ale e, mají určitý politický význam tyto věci. A myslím, že tomu všichni eh, rozumíme. Eh, přejeme si, abychom eh, měli Evropu podle představ Evropského parlamentu, nikoli Evropu škrtů podle rady. A víme, jaké problémy tedy v rozpočtu jsou u okruhu 1, 1b, eh, tam jsou důležité ty prvky, kde se snažíme znovu nasolit částky po těch škrtech zejména co se týče horizontu 2020 eh, a dalších, eh, tak tam velice oceňujeme stanovisko pana zpravodaje, že je zapotřebí tedy mm, posílit tyto eh, položky, protože to odpovídá jak našim politickým stanoviskům, tak stanovisku parlamentu. Ještě tam máme různé názory, které jsou významné tedy ohledně přístupu k iniciativě mládeže nebo iniciativě pro mládež, protože tam si myslím, že zapotřebí, abychom byli mnohem ambicioznější. V tom smyslu bych na vás chtěla apelovat. Na předchozí schůzi jsem slyšel kolegu Fernandeše, jak se zmiňuje o potřebě reagovat, eh, odpovídat mladým lidem, abychom jim byli po boku. Já si myslím, že když eh, vytvoříme systém, kde bychom miliardy eur eh, mohli investovat do mobility, včetně mobility mládeže, tak musíme co nejvíc učinit v našem úsilí, abychom pomohli zaměstnanosti mládeže. Takže Tady si myslím, že se o to opravdu musíme snažit, protože tu je problém s nezaměstnaností mládeže. A to se netýká jen některé země, ale týká se to celé Evropy. U dalších položek bych chtěl říci jenom velice stručně. Myslím, že Musíme ještě detailně se podívat na kulturu, tam si myslím, že ještě nějaká marže bude ohledně příštího roku, což má být rok, eh, který má být takto zaměřen na kulturu, takže tam zemina bychom se měli tedy v rozpočtu zaměřit na plnění těchto položek. Pak si ale myslím, že u okruhu čtyři máme trochu problémy, které je zapotřebí vyřešit. Tam jsme ještě daleko od nějakého společného pohledu na věc. E, nejsme nekonečně daleko, ale ještě máme před sebou kus cesty. Ohledně pilotních projektů, tam už jsme o tom také spolu několikrát hovořili. E, máme tam známá stanoviska e, všichni Eh, diskutovali jsme o tom i na různých schůzích. Eh, já bych chtěl navrhnout, abychom se řídili metodou, eh, která se nebude zaměřovat jen na hlasování o pilotních projektech ze strany komise, ale mm, abychom se řídili kritériem politické priority Evropského parlamentu. Takže při Eh, sestavování toho balíčku přípravných akcí a pilotních projektů bychom měli postupovat tak, já tedy chci navrhnout panu zpravodaji, abychom se neřídili jen tím, co nám řekne komise, ale také našimi politickými prioritami ze strany Evropského parlamentu. Myslím, že to je nezbytné pro nás samotné, abychom mm, poukázali na, na své bytnost naší instituce, eh, tak eh, musíme eh, také toto odrazit v odpovědích v rozpočtu Evropské unie. Už předem děkuji panu zpravodaji, protože on říkal, a já vím, že jeho dveře jsou otevřené a já toho budu skutečně hojně využívat následující týden. Chci se omluvit, pane předsedo, že nebudu schopen už tady s vámi zůstat. Bohužel se začíná hlasovat dřív, tak já eh, už poběžím. Ale protože jste ještě tady, dovolte, abych vám velice poděkoval za vaše návrhy. Samozřejmě eh, otázka eh, zaměstnanosti mládeže je zcela zásadní. Jejich nezaměstnanost je skandální. Máme zemi, kde máme veliké procento nezaměstnanosti mládeže, ale musíme také něco dodat do eh, profesního vzdělávání, aby se zlepšila přístupnost zaměstnání. Pan Kormel? Já. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já mohu být velice stručný, abychom uspořili čas. Děkuji mnohokrát Richardovi Švodovi, našemu zpravodaji velice za práci, kterou vykonal. To byla mamutní úloha. A naprosto souhlasím s tím, co navrhuje a podporuji ho. Dobře. To byl jasný, já to bylo jasné stanovisko, pan Taha. Děkuji. Co se týče zprávy eh, pana eh, Muresana, řekl to, řeknu to, co jsem řekl na zasedání koordinátorů, co se týče pozměňovacích návrhů, mám dojem, eh, že je zahrnul do zapracování kompromisních návrhů, takže blahopřeji skutečně za stanovení těch stropů týkající se Eh, vyjednávání. A teď chci jenom potvrdit eh, slova pana mm, poslance, který hovořil přede mnou. Chci poděkovat panu Ešvortovi. Děkuji. A budeme pokračovat. Pan Velí, pan Vozek, pan Fernandez za EPP. Děkuji vám, pane předsedo. Já budu hovořit portugalsky Eh, dovolte, abych také velice srdečně poděvo, poděkoval panu Švortovi a děkuji také za ctižádost, ale také za jeho reálný pohled, protože i na ten nesmíme zapomínat. Dovolte, abych poděkoval politickým skupinám a jejich stínovým zpravodajům. Evropský parlament se ukazuje jednotný, když se jedná o rozpočtové otázky. Máme společné priority, byť tady existují různé názory. Všichni jsme pro hospodářský růst, pro zvýšení konkurenceschopnosti Evropské unie a také pro vytváření nezbytnosti při vytváření nových pracovních příležitostí, zejména pro mladé lidi. Domníváme se, že malé a středně velké podniky jsou proto nesmírně důležité. Je třeba posílit také výzkum a inovace, které mají mimořádný význam a jsou prioritou. A proto nemůžeme akceptovat a vlastně nemůžeme ani pochopit, že Rada více než 490 milionů chce škrtnout, když se jedná o horizont 2020. A to je politování hodné, jinak to nemůžeme vyjádřit, protože to je jasně v rozporu eh, s postojem našeho parlamentu. Nelze akceptovat, aby politika soudržnosti, která je tak významná pro rozvoj Evropské unie, pro hospodářský růst, ale také pro sociální a územní soudržnost při platbách byla zkrácena o 120 milionů. Rada eh, sama si střílí vlastní branku. To prostě není možné pochopit. A musíme učinit všechno, abychom se snažili vytvořit příležitosti pro nová pracovní místa. Tam, kde můžeme konat, musíme konat. Také co se týče učňovského vzdělávání a vůbec vzdělávání jako takového. Eh, tady musíme poskytnout nové možnosti, ale především musíme podporovat mobilitu a také mm, eh, prostě zprostředkovat ten dojem pro občany, že oni náleží Evropské unii. Domnívám se, že rozpočet Evropské unie je bude podpořen politickými skupinami, které jsou pro zachování tohoto projektu míru, hodnot, hospodářského růstu a zlepšení kvality života pro občany. A rád bych připomněl, že je vždycky dobré uvědomovat si, že rozpočet Evropské unie je tedy 1% HDP, zhruba tedy 1% HDP, Eh, národního eh, B, <laughs> hrubého národního příjmu, ale je nesmírně důležité uvědomit si, že tento rozpočet slouží k dalšímu rozpočtu eh, rozvoje Evropské unie a pomohl překonat krize v mnoha zemích, například v Portugalsku. Evropský rozpočet šel ze 70% do veřejných investic a tady hovoříme také o tom, a to bych rád řekl na adresu Zichvrita Morsana, hovoříme o 94% evropského rozpočtu. Tedy jenom 6% činí administrativní výdaje, na to se často zapomíná. Rozpočet Evropské unie ze 94% se využívá na investice a pouze 6% je vydáváno na administrativní náklady, čili financování administrativy. A proto je třeba investovat. Musíme investovat v těchto 94% a těch dalších 6% je rovněž důležité, jsou rovněž důležité a my se domníváme, že tady potřebujeme minimální míru pro funkce schopnost Evropské unie a e, musíme vykonávat naši práci a bez vyčerpání rozpočtu nebude možné dosáhnout našich cílů. Také Richardovi Švortovi chci velice poděkovat za jeho práci. Domníváme se všichni, že rozpočet na administrativu, tedy 6%, na administrativu pro jednotlivé instituce je důležité. I lze, musí dojít k úsporám, ale musíme dát na druhé straně také prostředky, které budou Eh, sloužit tomu, aby eh, byla zachována funkce schopnost institucí a abychom se byli schopni vypořádat s výzvami, které stojí před námi. Eh, při vyjednávání s radou budeme postupovat stejně, protože rada chce škrty, ale vůbec je neodůvodňuje. Často to jsou škrty, které jsou takřka působí jakoby libovolně. Myslím si, že my se tady nacházíme na správné cestě. Spravodaj vykonal vynikající práce a jsem si jist, že parlament bude stát posílen a jednotný. Děkuji vám, pane Fernandesi. Eh, my sdílíme společnou vizi vaší skupiny EPP. Ještě jsme si nevyslechli stínové zpravodaje za jiný sekci. Pan Dosantos je s námi chce se vyjádřit eh, o dalších oddílech? Sim, Sr. Presidente, eh, não tenho muito a acrescentar. Em primeiro lugar, desejava eh, louvar o trabalho. Ne, já nemám říct nic zvláštního. Také jsem chtěla pochválit práci obou zpravodajů, protože odvedli obrovský kus práce a umožňují nám vynikající dialog. My tam máme nějaké drobné eh, rozdíly v názorech ohledně účetního dvora. Například se na to podíváme eh, v příští týdnu, až se podíváme na zprávu z účetního dvora a pak tu máme ještě rozdílné názory například eh, v tom smyslu, že každý poslanec může mít trochu jiný názor nebo přiškne trochu jiný význam výboru regionů a hospodářskému sociálnímu výboru. E, tady se jedná o to, že potřebujeme mít celá jasnou představu v závěrečném návrhu rozpočtu a to, co řekl pan Fernandez, tomu plně odpovídá. Dostali jsme e, jasné vzdělení a my nesmíme zapomínat na e, realitu. Musíme se chovat racionálně v udělování jednotlivých částek do rozpočtu. Nicméně nesmíme za žádných okolností spochybnit dobré, řádné, transparentní fungování institucí, protože těmito prostředky, které my přidělíme do rozpočtu, mají, máme zaručit takovéto fungování v rámci těch částek, o kterých diskutujeme, se jedná skutečně o mm, drobné sumy, ale pro každou z těch institucí to je velice důležitá částka proto, aby mohly vykonávat správně svoji funkci. A aby e, Abychom toho dosáhli, musíme správně zhodnotit situaci, budeme nadále spolu diskutovat e, a myslím, že tu žádné závažné problémy nebudou, alespoň tedy co se nás týče. Jenom eh, bych už teď chtěl popřát panu zpravodaji, aby nadále takto mm, pracoval, aby pokračoval v dialogu, aby eh, také všechny volal k tomu, abychom dosáhli toho kýženého cíle. A přeju mu hodně štěstí. Děkuji. Tím jsme si vyslechli všechny ty stínové zpravodaje. A ještě se zeptám našeho eh, generálního zpravodaje, zda nám chce schrnout eh, celou výměnu. Pan Muresan, prosím. Děkuji, pane předsedo, už jen pár slov. Chci eh, vám všem kolegové ze srdce poděkovat eh, za vaše slova. Víme, co nás čeká za práci za další dva týdny. Budeme neustále v kontaktu se stínovými zpravodaji, abychom vám mohli předložit dobrý kompromis, který bude reflektovat na eh, vrhy všech kolegů Eh, tak abychom mohli společně podpořit rozpočet na 2018, tak který nám bude umožňovat, abychom měli silné stanovisko do vyjednávání s radou a který nám umožní také hájit politické priority rozpočtu na příští rok eh, které musíme tedy hájit společně, tak jak jsme je odsouhlasili. Děkuji. Děkuji vám, pane generální zpravodaji. Pane Schwartz, máte slovo. Také to bude stručné. Jenom chci poděkovat kolegům za velice laskavá slova. Chci jim poděkovat za práci, kterou jsme společně odvedli. Eh, podařilo jsem dosáhnout velkého pokroku, ještě nám něco zbývá a těším se tedy na další spolupráci a věřím, že se nám podaří dosáhnout takového výsledku, který eh, bude moc být dobrým výchozím bodem projednání s radou. Děkuji vám panu kolegu Moresanovi a Švorcovi i, eh, a děkuji jim za všechna pozbuzení. A využijeme tedy tohoto zeleného či tyrkysového týdne k práci. Prostě to bude, eh, tak prosím vám přeji šťastný tyrkysový týden, kolegové. Nyní přejdeme k ehm, víceletému finančnímu rámci, eh, který může být um, založen um, od uh, roku 21 a mm, paní Izabel Toma nám um, bude prezentovat mas, um, některé náměty k tomu. Jenom chci upřesnit, že 11.20 to ukončím, aby to schůzi, abyste se bezodkladně mohli odebrat do hemicyklu. Děkuji, pane předsedo. Takže to je e, taková pobítka k tomu, abych mluvila rychle. Jak víte, tak jsme se rozhodli, že budeme e, prezentovat reflekční dokument e, komisaři Tingerovi. Rozhodli jsme, že budeme prezentovat parlamentu rezoluci, která bude reagovat na tento reflekční dokument. Hmm, ta rezoluce by měla být odhlasována v říjnu, ale nebude samozřejmě příliš dohloubky, protože tady máme zprávu z vlastní iniciativy, která by se eh, měla odhlasovat v eh, březnu a tady eh, proto jsme um, komisi a parlament požádali o vyjádření k různým um, politikám. Takže máme velice stručnou rezoluci, která je takovým um, prvním východiskem um, eh, k tomu, který bude co se stane tímto víceletým finančním rámcem. Já chci, já stručně Eh, zopakuji, že konstatujeme nedostatečnost eh, víceletého rámce a systému financování. Dále vítáme eh, dokument komise. Mm, došlo tady k určitým korekcím na základě projevu pana Junkra mm, s tím, že pátý scénář je dobré, dobrým východiskem. Nyní máme jiný scénáře, šestý scénář, takže možná to bude um, nutné změnit tu formulaci, ale um, každopádně to není v rozporu s tím, co jsme tam um, uvedli. Dále financování uh, celého finančního rámce a to, co jsme všichni společně eh, dělali v rámci revize tohoto rámce i Brexit, ehm, vedou k mm, jednomu závěru, totiž eh, ten, toho rozpočtového eh, limitu DPH, ehm, ehm, HDP na procent při zavedení nových vlastních zdrojů, jinak by Ehm, se muselo znovu, eh, museli znovu řešit eh, příspěvky členských států a samozřejmě je eh, tady otázka, zda to bude proveditelné. Co se týče, mm, je třeba upozorňovat na přidanou hodnotu Evropské unie, upozorňovat na typ této přidané hodnoty s tím, jak je definován. Dá následující bod rozpočet Unie musí být srozumitelný pro občany, mm, spočívá na, opírá se o priority, jako je udržitelný růst, solidarita, e, bezpečnost, obrana a je třeba v těch strukturách e, najít e, srozumitelné, odražené tyto priority. Trváme na význam rozpočtové jednoty, to je v té rezoluci, a E, také chceme e, e, reintegrovat nástroje, které jsou v tomto rozpočtu dále. Ehm, mm, je třeba, aby ten rámec byl flexibilní, abychom se mohli přizpůsobit vývoji. To je ve zprávě vlastní iniciativy, takže rezerva pro krize. O, změny závazků, plateb i zvláštních nástrojů a musí tam být stropy. Co se týče finančních nástrojů, která je dohloubky řešena v tom reflešním dokumentu eh, eh, na Kretu, toto jsou doplňkové nástroje, které nemají nahrazovat eh, dotace a jsou doplňkové a my indikujeme naše znepokojení eh, s tím, že by to byl jediný fond a jsme připraveni eh, mm, mm, nějaký jednotný garanční fond pro tyto eh, finanční nástroje. Co se týče mm, trvání toho rámce měl by odpovídat volebnímu cyklu a umožnit tím dlouhodobou programování strukturálních fondů. Eh, dále vyzýváme komise, aby návrh zveřejnila nejpozději v květnu, aby tento parlament měl možnost to prostudovat eh, seriózně a, mm, a mohl vstoupit do diskusí s radou s upřesněním eh, toho, že parlament samozřejmě nemůže být vyloučen. My chceme, aby parlament byl součástí každé etapy tohoto jednání. Děkuji paní Tomet, panu Lubrecht. Uh, Já bych chtěl jenom dodat k tomu, co řekla uh, Izabel Toma, že závěr této rezoluce není uh, definovat zájmy parlamentu. Záměrem této rezoluce je politická, politický postoj parlamentu, tedy jasně říci ano a ne to je záměr. Takže to, co bylo teď popsáno, prosím, my jsme nejprve řekli, toto neste, není to dost peněz. To je jasné. Ne, my neakceptujeme Isabel to má ehm, ne eh, pro ten strop víc než 1%, to by mělo být víc. Proto jsme tam eh, uvedli, že třeba ten eh, strop prolomit. Bylo řečeno, že buď tam bude systém nových vlastních zdrojů, a nebo členské státy budou muset dát peníze. Jiné řešení není. Buď a nebo. Pokud nezavedou vlastní zdroje, nebude jiné řešení. Takže my prostě musíme změnit strukturu rozpočtu. To je velmi konkrétní. A to je také velice dip, tam je tak velice diplomaticky řečená pochybnost ohledně sloučení všech finančních nástrojů. To je e, v tom dokumentu, to není dobře definováno a my budeme diplomaticky reagovat. Jednu věc, kterou jasně neřekneme, se týká trvání. My potřebujeme diskusy v našem výboru a pozměňovací návrhy, protože v tuto chvíli je otázka, pokud řekneme ano, 5 plus 5 7, v tomto pozměněném návrhu otevíráme diskusi v rozpočtovém výboru. My to neprezentujeme, protože stále probíhají diskuse. Toto je moje osobní připomínka, kterou nemusíme diskutovat že toto, než tento dokument eh, finalizujeme, musíme vědět, co to je nová rozpočtová linka pro eurozónu. To se stalo včera. Cestovní mapa říká, že návrh eh, rozpočtové linky pro eurozónu bude k dispozici eh, v prosinci tohoto roku. Takže co to znamená pro MFF? Možná bychom tam měli něco dodat. To je otázka nových prostředků, nebo co to je? Co je to nová rozpočtová linka pro eurozónu? My chceme prezentovat rezoluci, která nebude jenom velice obecní dokument, jako buďme zdraví a bohatí, ale dokument, kde jasně řekneme ano nebo ne. To je taková je ta představa za nás, z naší strany. Je remercie Děkuji vám mnohokrát, pane Olbrichte, děkuji oběma našim zpravodajům, kteří se zaobírají přípravu, která je tedy charakterizována velkou nejistotou co do příštího eh, eh, VFR po roce 2020, protože vzhledem k minulé krizi není zase tolik peněz. A co se týče finančního rámce za 7-8 let, a o tom jsme hovořili dnes rána, klademe si otázku, jak bude vypadat Evropa za několik let a jaké funkce budou mít a jaké prostředky se tedy uvolní pro to, aby efektivně konala. A pak, když a to bude tedy úloha Němce a Izabely. A toto úloha je velmi citlivá, choulostivá, ale my jim dáváme plnou důvěru. A nyní stínový zpravodaj, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Nejprve chci velice srdečně poděkovat oběma spoluspravodajům eh, za tuto vynikající práci při zpracovávání základu našeho dalšího jednání, tak bych si dovolil to vyjádřit. Ale je tady určitý vnitřní rozpor, neboť na jedné straně se rozpoznává, že teď je třeba rozhodnout, jak by měla Evropa vypadat do budoucna. To velice zevrubně popsal včera ve své vizi Jean-Claude Juncker. Ale také říkáme, že musíme samozřejmě zapojit občany. Když ale zároveň v takové zprávě říkáme, že celá řada věcí nemůže být vůbec pochybňována, pak si myslím, že je to možná tedy určité vyjádření, eh, které bychom neměli používat v tomto stádiu, protože celá řada z nás prostě se domnívá, že to bude pokračovat stále dál, že bychom měli mít stále více, ale zároveň víme, že mnoho občanů to právě nechce. A abychom se tedy soustředili jenom na to, jaké úlohy máme a že na to potřebujeme peníze, to je příliš málo. Rozhodující otázkou je, kdo má tyto úlohy realizovat a uskutečňovat. Zda je má uskutečňovat Evropská unie, či zda by efektivně nemohly být uskutečňovány na úrovni členských států a dospějeme-li k tomu výsledku, že na straně Evropské unie potřebujeme peníze pro vyřizování úloh, pak férovým způsobem máme také říci, kdo to má zaplatit. Zda vůbec bude existovat ochota pro toto zaplatit, protože víme, že celá řada členských zemí není ochotno platit podstatně více. To znamená, než tady budeme prostě bouchat kladivem na stůl a říkat pořád chceme a víc a víc, musíme nejprve říci, jaké oblasti chceme eh, aby vyřizovala Evropská unie pro naše občany protože je třeba vést diskusy se všemi občany všude v Evropě a pak férově také nastěňovat alternativy, které existují, vždycky říci k tomu, co to bude stát. Myslím si, že to bychom měli celkově udělat a bylo by pěkné, kdybychom ne měli rozdělovat pouze do přátel a nepřátel Evropské unie, jenom proto, že tady existuje určitá kritika a panuje názor, že by mohla existovat jiná lepší řešení, ale že to neznamená, že jsme nepřátelé unie. Já jsem například nepřítel neefektivní Evropské unie bez smysluplných řešení, protože já se cítím odpovědný vůči všem občanům Evropské unie a vůči všem daňovým poplatníkům. Děkuji vám. My vás nepodezříváme, pane kolego. A teď pan Sole. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Diskuse týkající se budoucího finančního rámce víceletého je samozřejmě jednou z nejdůležitějších diskusí, eh, kterou povedeme v nejbližším období. Eh, stanovíme tady určité částky, protože provádění politik potřebuje peníze, aby mohly implementovány a rozpočet eh, poukazuje na reálné závazky či na jejich nedostatek při plnění úloh. Samozřejmě diskuse týkající se příštího VFR je stoprocentně svázaná, spojená s budoucností Evropy, jakou Evropu chceme. Eh, Čili rozpočet musí reflektovat rovněž naše myšlenky o Evropě. A já osobně bych rád viděl, a to je má osobní poznámka, silnější Evropskou unii s více kompetencemi a více schopnou reagovat na denní potřeby a naděje Evropanů. Domnívám se, že ten poziční dokument komise je dobrým základem pro naše diskuse. Je to dobrý dokument obsahující některé dobré myšlenky a také bych rád poděkoval spolu s pravodajům za jejich práci, kterou doposud vykonali na základě předložených návrhů, tedy předloženého návrhu usnesení. Eh, máme tady celou řadu otázek související s příštím víceletým finančním rámcem. Na jedné straně jsou to kvantitativní argumenty a na druhé straně eh, jsou to kvalitativní eh, faktory. Na té jedné straně musíme dospět k dohodě o objemu tohoto rámce a naše skupina se domnívá, že bychom neměli snižovat tuto úroveň ve srovnání s EVFR do roku 2020. A samozřejmě bychom se mohli, měli pustit do diskuzi týkající struktury strany příjmů, měli bychom kompletně reformovat stranu příjmů a měli bychom směřovat k rozpočtům bez bez slev a bez škrtů a musíme na kvalitativní straně definovat priority, které chceme stanovit pro budoucí rozpočet. Je třeba zohlednit sociální potřeby nejzranitelnějších občanů v EU. E, musíme se snažit o zlepšení kvality, potřebujeme rozpočet, který se bude orientovat na budoucí hospodářství a mít také takový VFR, který zohlední klimatické změny. Čili více orientovaný zeleně, tedy ekologicky eh, a zaměřen na politiky potírání klimatických změn. A na té kvalitativní straně potřebujeme rovněž transparentnější rozpočet, který umožní lepší náhled občanů do něho. A samozřejmě jsou to všechno velice významné otázky, ale domnívám se, že to je takové zhrnutí těch nejdůležitějších faktorů, které bychom měli zohledňovat v našich diskusích. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám. Máte nějaké jiné příspěvky či žádosti o slovo? Nevidím. Možná Několik slov. Domnívám se, že je důležité, abychom mohli zahájit naši diskuzi o představách Evropy zítřka. Eh, jsme v globalizaci a je třeba podívat se na určité eh, že tedy určité představy členských států už nejsou v souladu se svrchovaností. Podívejme se na rozvoj digitálního trhu. Tady jak si nejsou hranice a je třeba také podívat se na zdaňování nadnárodních společností. A podívejme se, co se stalo s Amazonem. E, a když se hovořilo o obhajobě průmyslu, vidíme také, že tady e, máme v oblasti bezpečnosti boj proti terorismu, otázky migrace a budeme muset se soustředit na řešení úloh u zdroje migrace, e, co se týče podpory afrických států v následujících letech. A přejeme si tedy, aby i ty státy byly schopny být sami života schopná. Jaké hodnoty budeme sdílet? Podaří se ne, nám dosáhnout jaksi efektivnější Evropy? To je to, co řekl včera eh, pan předseda Juncker. Potřebujeme Evropu, která nás bude chránit, která odstraní demokratický deficit, protože dnes Evropa má potíže hovořit k Evropanům. Čili celá řada otázek. Co se týče vlastních zdrojů, nejsem si tak jist, že vlastní zdroje nám přinesou ještě dodatečné jaksi zdroje, protože od okamžiku, kdy se hovoří o vlastních zdrojích, znamená to, že členské strany nejsou zas tak ochotny sáhnout do vlastní kapsy a říct si a počítat. A budou počítat, co jsem vydal a co jsem dostal. Bude tedy nutné definovat jasně vlastní zdroje. Když se podíváme na vlastní finanční zdroje a fiskální zdroje, tak k tomu přistoupí také daně placené na lokální a regionální otázky čili i další vlastní zdroje Evropské unie budou mít na druhé straně e, zase také zahrnutí zdaňování na té státní, lokální a regionální úrovni. E, již máme 11 hodin 20 minut, já jsem hovořil mnoho, ale máme tady ještě další otázku. E, když nasloucháme komisařů, budeme hlasovat před volbami v roce 2019 nebo ne a e, tento závěr samozřejmě přenechá našim zpravodajům. Jestli to bude dám. E, pan Albrecht? Už jenom jednu poznámku. Já jenom neříkám, že úplně zcela souhlasím s panem Kulerem ohledně e, metodiky. Mělo by to být takhle. Nejdříve Evropská unie, o ní budeme diskutovat o jejich kompetencích, to je za druhé, a tam budeme mít jiné názory v Evropském parlamentu protože někdo chce více kompetencí, vy byste řekl spíše méně kompetencí pro Evropskou unii. To je tedy druhý krok. A třetí, kolik to bude všechno stát? A za čtvrté, jakými nástroji toho dosáhnout? Ale ono to přesně takhle nefunguje, ono to tak nejde. To by bylo jenom v ideálním světě a ten neexistuje. S tímto eh, rozpočtem se snažíme řešit eh, otázky, na které eh, se nás neptají. My čekáme na rozhodnutí rady, jak by měla vypadat Evropská unie a v důsledku toho má být nějaký rozpočet. Eh, eh, rozpočet by neměl být na základě modelu, ale model na základě toho rozpočtu. Já chápu, že by to mělo být jinak, ideální svět vypadá jinak, ale my ho nemáme. Ještě bych ráda zareagovala na jednu otázku, která na mě zazněla. Co se týče rady, ta už definovala svou představu o budoucí Evropě. My také ale máme právo eh, přemýšlet o kompetencích Evropské unie a tak dále. Eh, a teď eh, k rozpočtové struktuře a příjmům. Co se týče té, toho usnesení, Eh, k mm, budoucnosti více to finanční rámce, tak máme ještě jednu zprávu a to je o vlastních zdrojích. Takže i tam bude zapotřebí, abychom eh, naše názory prosazovali společně v obou dvou případech s panem Depre a Levandovským. Ehm, a potom, abych odpověděl panu Solivi, v tuto chvíli ještě nediskutujeme o obsahu, ale my očekáváme teprve ten input od jednotlivých výborů. My jsme rozpočtový výbor, nejsme všemohoucí a nemůžeme tedy rozhodnout o obsahu. Nemůžeme o tom rozhodnout sami. To rozhoduje celý parlament na základě práce všech výborů. A za třetí, eh, poté, co promluvil pan Jonker, eh, ale ten náš návrh už byl hotový včera, takže jsme to samozřejmě nemohli zhodnotit. Eh, ale nám teď nic nebrání v tom, abychom zohlednili i to, co řekl pan Juncker, možná ne v usnesení, ale možná ve zprávě z vlastní iniciativy, eh, kterou můžeme připravit, jako to mluvil už pan Olbricht, že bychom mohli se zabývat eh, délkou trvání a také například otázkou kondicionality, protože o podmíněnosti hovořil pan Juncker a je zapotřebí, abychom se tomu věnovali a to bude opravdu intenzivní diskuse Eh, protože to, co se děje ohledně o mm, eh, veřejných svobod, eh, makrokondicionality a dalších, tak to bude podobné i s kondicionalitou, ale musíme o tom diskutovat. A potom je to otázka té rozpočtové řádky pro eurozónu. To je také obrovské téma, které je zapotřebí probrat, abychom předešli v usnesení tomu, že Eh, že řekneme něco, co ještě přesně nevíme, takže to můžeme dát do eh, zprávy z vlastního podnětu. Dobře, rozpočet je tedy projevem eh, politické vůle, takže si musíme počkat na politickou vůli, aby tedy naše, náš rozpočet odpovídal ambicím a aby byly plněny demokratické potřeby. Nezapomeňme na diskuzi s občany chystanou na příští rok. Eh, budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích a kompromisech ohledně rozpočtu na rok 2018 příště a budeme se zabývat také dalšími otázkami, které jsme dnes nestihli probrat eh, kvůli změně eh, programu. Tímto končím zasedání.